euro pro dospělé osoby, ale pořád je to méně než 133 eh, euro nebo 128, 125 euro, které požaduje Čína, těch 133 požadují Spojené státy, takže Evropa nejenom, že je přitažlivější, ale je potřeba také zopakovat, je levnější. A my jsme se s radou také dohodli na jedné citlivé věci, eh, a sice seznam těch zemí původu a eh, přijetí víz Eh, pardon, co dělat eh, s osobami, které eh, se dostanou na území Evropské unie bez platného víza a musí se vrátit. Chtěl bych poděkovat Juanu Fernandovi López Aguilar za jeho účast aktivní na přípravě této zprávy. Chci poděkovat za velmi kvalitní výměnu paní Veržiat, panu Beckerovi. S paní Veržiat to bylo vždycky velmi Eh, kontroverzní, ale eh, velmi srdečné. Děkuji všem našim spolupracovníkům a tím končím, pane předsedo. Byl jsem tady 30 let v tomto parlamentu. Toto je moje poslední vystoupení a chtěl bych ještě dodat, že není lepší politický projekt, než realizovat evropský sen, ať je Evropa. Mulțumim! Mulțumim! Děkuji vám. Na to poslední zasedání jsou čím dál tím emocionálnější. Počkejte, až budu mluvit já nakonec. A teď eh, paní Veržia na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, migrační tlaky na světě jsou větší než kdykoliv v minulosti. Je to asi miliarda osob, které cestují eh, každý rok z jedné země do druhé, většinou to jsou ale eh, občané severních nebo vyspělých zemí. A eh, na světě je celá řada migrantů, ale jsou i v rámci některých zemí. Kolikrát ty důvody pro migraci jsou velmi různé a přes veškeré úsilí pana zpravodaje ta zpráva není vyvážená Eh, nerozlišuje se tady mezi turistickými cestami, eh, mezi těmi validními důvody pro migraci a těmi, které jsou ne- nesprávné. Víme, že čím dál tím více jde také o kontrolu hranic, o kontrolu nelegální migrace, navracení těch, kteří tady eh, nemají schválený vstup. To je to právě nezákonná migrace která je 20krát pardon, zákonná migrace, která je 20krát eh, větší než ta nezákona. Ale musíme si uvěřit, eh, zda jde o uprchlíky a nebo osoby, které sem přicházejí s platným důvodem. Já jsem už na konci svého volebního období, a vím, že například teď Rada odmítla přistoupit na dohodu o humanitárních vízách, ale přitom víme, že v posledních třech letech Eh, členské státy přiznávaly eh, azyl osobám. A ještě mi dovolte 30 sekund, pane předsedo, protože eh, pro mě je toto poslední vystoupení v tomto parlamentu. Chci poděkovat všem, kteří mi tady pomáhali v posledních deseti letech. Vidím tady řadu kolegů, se kterými byla radost spolupracovat, ať už pocházeli z jakékoliv pracovní skupiny. A jsou to naši spolupracovníci v politických skupinách, ale všichni eh, funkcionáři, kteří eh, tady v parlamentu buď jsou vidět nebo nejsou vidět, i tlumočníci, všichni ti, kteří nám umožňovali tady pracovat ve velmi dobrých podmínkách a které kolikrát ani nevidíme a kteří tady přesto odvádějí svou práci. Já už se sem nevrátím, ale budu samozřejmě sledovat práci Evropského parlamentu s velkým zájmem, protože eh, to není rozhodně neužitečná instituce, eh, jak si věří, eh, jak věří někteří občané. Já jsem se tady hodně naučila, ještě jednou vám děkuji. Ještě... Now let me tell you, let me tell you why I am... Dovolte mi, abych vám umožňoval tyto projevy z čistě pragmatických důvodů, protože vy víte, že pak, až já budu říkat to samé, pak už tu bude plný sál naslouchat. Nyní paní Valero na jednu minutu. Pane předsedo, uvidíme, jestli já budu potřebovat více času, než mi bylo přiděleno. Vízový kodex. Ano, to bylo v podstatě první téma, které obdrželi zelení, tedy moje politická skupina. Je to také mé poslední přispění v plénu v rámci tohoto mandátu. Na začátku mandátu jsme začali s velice dobrým návrhem ze strany komise. Návrh se snažil usnadnit situaci pro mnohé lidi, kteří chtějí vstoupit do Evropy, také pro časté vstupy a podobně. Nicméně mezi tím se to zbrzdilo na radě, rada nechtěla odhlasovat návrhy, které jsme předkládali my, jako třeba humanitární víza. A pak jsme se dostali k dalšímu novému návrhu, ale ten byl už úplně odlišný. Už to nebylo vůbec to, co byl ten původní záměr, aby se vše zjednodušilo, usnadnilo. Uh, Spíš tu byly návraty osob a podobně. A myslím, že zpravodaj udělal výtečnou práci, aby se snažil tam zohlednit co nejvíce postoje parlamentu. Nicméně i přesto musím říct, že nám se nepodařilo získat úplně vše, co jsme chtěli. A my, zelení, vidíme tu otázku návratu jako důvod, proč nemůžeme hlasovat pro tuto zprávu. I když si myslíme, že je tu mnoho pozitivního. A co se týče poplatků, ty se navyšují a bude složitější třeba pro rodiny, zejména z chudších zemích se dostat sem z důvodu těch eh, nákladných poplatků a bude to pro tyto lidi tady eh, těžké a proto také nemohu souhlasit. Vidím, vidím, pane předsedo, že už říkáte, že nemám čas, takže na závěr všem děkuji za výtečnou spolupráci a mnoho úspěchu vám, eh, kteří odcházíte. Děkuji, paní Valero. A nyní pan Eker na jednu minutu. Uh, děkuji pane předsedo. Eh, obecně uznávaná definice státu je politický subjekt, který má ustálené a um, odsouhlasené hranice a identitu. Nyní se EU opět snaží předstírat, že je stát. Nejdříve si schválila Savonskou smlouvu a to se týkalo zahraniční politiky. Nyní se to snaží prosazovat v pohraniční politice. Snaží se tvářit, že je něčím, čím ale není opět se snaží nasadit všem stejnou politiku a subsidiarita neplatí. Ale přitom členské státy se nad tím musí zamyslet. E, to, e, co se e, snaží Unie vnutit, tak se členským státům nevyplací, což my jsme správně zareagovali. Snaží se uplácet, případně vyhrožovat vybraným třetím zemím, aby přijímali navrát vyplacené uprchlíky, jinak eh, jim stíží vydávání víz. To ale nevyřeší tu migrační krizi, o které se pořád eh, hovoří. EU e se naopak stále hlouběji zahrabává do toho bahna a uvidíte, jak to dopadne. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Úprava Evropského vízového kodexu, která je dnes předkládána, je určena oficiálně proto, aby usnadnila cestu příslušníkům třetích zemí do Evropské unie. Je to tedy nový migrační nástroj, proti kterému se rezolutně stavím. Není podmínek pro krátkodobá víza je nemoudré. Pokud jsou to osoby, které už jsou na našich hranicích, tak to povede k dalšímu zneužívání. Rozumná myšlenka vydávat víza příslušníkům třetím státům, kteří eh, odmítnou cestovat nelegálně. To je eh, myšlenka, která by mohla Evropu chránit, ale myslím, že ty podmínky pro praktické provedení tohoto nástroje jsou tak složité, že to vlastně nemá žádný význam. Text také předpokládá vytvoření nových eh, možností eh, legální migrace, jako je humanitární výzum. Je to velmi šokující, protože to určitě nepovede k eh, snížení nelegální migrace. Tato myšlenka byla nakonec eh, opuštěna. Jsme vystaveni obrovskému migračnímu tlaku vzhledem k demografické situace v Africe a několik stovek legálních migrantů nás nezachrání před těmi tisíci nebo miliony nelegálních. Schengenský systém zkrachoval a proto musíme mít mnohem účinnější systém eh, ochrany vnějších hranic. A jsem velmi rád, že moje poslední vystoupení v tomto volebním období mi dává příležitost to připomenout ještě jednou. Poslední debata, na které se dnes účastním, se týká základních věcí. Je to budoucnost evropské civilizace, která je ohrožena. Děkuji. A nyní pan Diaz de Mera na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, Gratuluji Juanu Fernandovi. Vytvoření společného režimu pro víza není relevantní jenom co se týče prevence vůči nelegální migraci a bezpečnosti. Je to také důležité proto, aby řádně fungovaly mnohé důležité ekonomické sektory. Turistický ruch, což je velice důležité pro určité regiony v Evropě. Jen v roce 2017 bylo vydáno téměř 14 milionů šengenských víz pro krátkodobý pobyt. Flexibilnější zpracování, elektronické zpracování žádosti, dále možnosti pro vícečetné vstupy z dlouhodobější platnosti, také určení více prostředků na zajištění větší bezpečnosti nebo spolupráce ve věci readmise. To jsou některá zlepšení z vízové politiky. Ty dohodnuté změny podpoří turistický ruch, obchod, obchodní výměny a zároveň zajistí bezpečnost a sníží rizika zneužívání nelegální migrace. Je nezbytné, aby jakékoliv zlepšení vízové politiky bylo v souladu s konkrétními normami systému SIS a VIS, aby se implementovaly požadavky interoperability informačních systémů. Pane předsedo, já také odcházím. Je to 35 let eh, práce eh, v eh, veřejném sektoru a na závěr říkám jedno slovo děkuji, anebo spíše dvě slova velice děkuji a loučím se s vámi z celého srdce. debate between the Thank you very... Debata už téměř jako mezi bývalými členy této sněmovny. Klode, dvě minuty. Pane předsedo, děkuji za vaši citlivost, s jakým vše zde kočírujete. Ono ani nejde o vízový kodex jako o vše ostatní, ale já chci poděkovat zpravodajům za takto ctižádostivý způsob, jak se do toho obuli a jak vše zjednodušili a mm, je to nyní střídnější a i já, co by předseda výboru, mm, Libe jsem zde naposledy, promluvám naposledy a já, i když jsem se zavázal, že to neudělám, tak přesto si dovolím po té, co promluvil kolega Dias de Mera, že jim chci opravdu zvlášť poděkovat. Totiž, eh, když se podíváte na hlasovací seznam, vidíte, že tam máme několik práv. Máme kolegy, kteří jsou odborníky na Dublin, na Schengen, na hranice, na asilový balíček a mnoho zpráv, o nichž se hlasuje. Pane eh, komisaři, eh, pane komisaři Avramopoulosi, mnoho našich zpráv je ale zmrazeno, je blokováno. My jsme ale výjimečný výbor, my jsme vlastně uh, Mm, nejaktivnější, nejplodnější výbor a to přesto, že v takto obtížném politickém klimatu se zabýváme tak ožehavými a zároveň horkými tématy. Chci poděkovat všem, kteří um, takto kvalitně přispívali po legislativní stránce k činnosti této sněmovny a já doufám, že v tom dalším volebním období se vše rozmrazí, že ti, kteří přijdou po nás, pochopí naši vizi, to, oč nám jde a pochopí, že parlament to není jenom nějaká formalita, že je to souznění hodnot a Eh, určité vize a pro mě to bude nezapomenutelné. Pan Jurek na minutu. Eh, pokud tedy tady eh, neodcházíte, tak máte minutu, pokud odcházíte, tak máte čas navíc. Pane předsedo, kolegové poslanci, i já jsem se snažil sloužit své vlasti zde těch posledních pět let, ale zároveň i všem evropským národům. A pro mě je symbolem, že tato poslední rozprava se týká hranic. Hranice jsou, ano, součástí definice státu, ale tyto hranice mohou zároveň být otevřené a to mnohým svědčí. Přesto však eh, kontrola hranic, právo na to, kdo je překračuje, rozhodování o suverenitě eh, z každé strany této hranice. Toto přísluží z pohledu rozhodování státům. Vízový kodex a diskuse nad ním se snažili někteří eh, použít pro propašování idei toho, že něco je legální a něco není legální. Nemůžeme zde hovořit o právním státu, pokud něco nemáme právu upraveno. Evropa bude existovat tak dlouho, jak dlouho budou existovat evropské státy a právě ti, kteří hlídají hranice státu, budou hlídat i hranice celé Evropy. Děkuji paní Wikström, ta už se s námi rozloučila. Ano, děkuji pane předsedo. Já vám děkuji za práci na vízovém kodextu. Já si vážím odhodlanosti a houževnanosti těch, kteří jej vypracovali. Zároveň si vážím kompromisu, na níž jsme se dohodli, zejména těch snížených nákladů a možnost víza pro vícenásobný vstup, které bude platno déle. E, takovéto novinky povedou ke zlepšení a zároveň se snaží eh, o snažší odhalování potenciálních rizik. Pane předsedo, i já zde hovořím dnes naposled a proto bych ráda využila této příležitosti, abych všem poděkovala, kteří se mnou spolupracovali mm, po dobu těchto deseti nádherných let eh, v tom srdci evropské demokracie. No a doufám, že i když mé volební období skončí, tak přátelství neskončí a všem ostatním přeji mnoho zdaru, ať už zde nebo na nějaké nové životní cestě. Mrs. Anderson, one minute. Pani Anderson. Bohužel, tento návrh je další útok na ochranu eh, zranitelných osob a migrantů. Hodně těch takzvaných progresivních politiků se eh, ustoupili pravici, eh, vnímají migranty pouze jako mm, bezpečnostní riziko a chtějí všude vstyčit ploty a opevnit Evropu. Ale musíme si uvědomit, že přitom v Evropě je možné, aby se bohatí cizinci kupovali takzvaná zlatá víza a mohli se tady usadit. A nikdo neprověřuje, odkud ty peníze pocházejí. Uprchlíci eh, čelí tvrdému zacházení, eh, jsou vraceni do zemí, kde se poruší lidská práva, aby se urychlily návraty, jako kdy eh, to bylo něco nechtěného a ne lidé. Je to v rozporu s našimi humanitárními hodnotami. Je potřeba pomáhat všem bez ohledu na to, odkud pocházejí nebo jaký je ekonomický status. Žádná lidská bytost sama o sobě není nelegální. Děkuji, pan Korau. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Cestovní ruch je velmi důležitý pro hospodářský rozvoj. V roce 2018 tady eh, utratili mnoho miliard euro. Eh, je tady mnoho podniků, které žijí z cestovního ruchu. 60 <clears throat> milionů turistů sem přišlo a přispívali tím 39% HDP v Evropě. A také v tomto sektoru pracuje řada pracovníků. Cestovní ruch je také sektor, který neustále roste. A tato reforma je správný krok tím správným směrem Sníží se tím eh, čas čekání na vydání víza, používají se tím nové technologie a já věřím tomu, že tato reforma by také mohla zlepšit spolupráci se třetími zeměmi <clears throat> a pomoci těm eh, občanům nebo napravit tu situaci těch, kteří v Evropě vyběhají bezplatného víza. Doufám, eh, že tím také budeme mít prostředek doručit třetí státy, aby s námi více spolupracovali. un Děkuji a nyní pan Coelho na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Revize vízového kodexu je dalším prvkem eh, evropské politiky víz, ale zachází ještě dál. Touto reformou umožňujeme a podporujeme turistický ruch, což je důležité odvětví pro Unii i pro Portugalsko. A také posilujeme bezpečnost prostřednictvím dohod o readmisi. Snížíme byrokracii, která je napojena na udělování turistických víz. Také rozšíříme sběr žádů žádostí, zkrátíme lhuty a tak to bude jednodušší získávání víz pro turisty a časté cestující. Také se podpoří sektor vý, eh, turistického ruchu výletních lodí, což je důležité pro naše oblasti, jako je Madeira a Azory. Zharmonizují se pravidla pro časté vstupy a zjednoduší se tak život těchto cestujících. Na druhou stranu také posílíme bezpečnost Unie v souladu s vízovým systémem Unie, jehož jsem byl zpravodajem získáme více informací, poskytneme je bezpečnostním službám a takto vízová politika bude eh, jednodušší a myslím si, že to bude velice prospěšné pro všechny spolupracující státy. Je to velice důležité opatření pro prosperující a bezpečnější Evropu. Chci poděkovat eh, kolegovi zpravodajovi a také panu předsedovi Claude Morajšovi. Děkuji. Děkuji, paní Kinga na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si ještě něco říct o práci výboru, ve kterém jsem spolupracoval, výboru LIBE v tomto volebním období. Udělali jsme toho hodně za posledních pět let. Podařilo se nám vytvořit společný asilový systém, který je solidární, tak také jsme odvedli velmi tvrdou práci na tom, abychom překonali naše rozdíly a snažili jsme se přitom respektovat naše hodnoty. A já doufám, že to tak bude možné i nadále, abychom vytvořili spravodlivou společnost. A já doufám, že evropští občané mi umožní v tom pokračovat. Mám před sebou ještě notný kus Eh, cesty přes sebou. Po čtyřech letech velmi intenzivních jednání můžeme říci s určitou píchou, že Evropská unie se teď eh, vybavila politikou, společnou politikou v oblasti víz. Já bych chtěla poděkovat výboru Libe za to, že to díky práci členů eh, bylo možné. To je nezbytná součást prostoru bez hranic je to důležité proto, abychom usnadnili eh, pohyby obyvatel, ať už jsou eh, proto ty důvody ekonomické, anebo pokud sem cestují za zábavou. Je to politika, která eh, je prorůstová a která musí být konzistentní se všemi dalšími politikami Unie v oblasti zahraničních vztahů, obchodní politiky, kultury, cestovního ruchu a tak dále. Jde teď o zjednodušení postupů i nákladů, aby Eh, jednotlivci mohli navštěvovat eh, členské státy. Eh, Umožníte mi ještě pár slov na závěr, pane předsedo, protože jsem děkovala svému výboru na úvod. Je teď možné velmi rychle vyřídit žádost a také máme teď i možnost odvolat se v případě odmítnutí víza. Trvalo to čtyři roky velmi dlouhých jednání, ale nakonec jsme dospěli k této reformě a k tomu, abychom reformovali náš právní rámec, který respektuje základní práva. Colleagues. Vážení kolegové, důvod, proč jste nás tu nyní našli ještě v probíhající diskuzi. Je to proto, že jsem doplňoval určitý časový prostor, aby se kolegové mohli rozloučit. A nyní začínáme postup Catch the Eye. Mám tu přihlášené čtyři řečníky a na závěr požádám pana komisaře, pana Kaněteho a také pana zpravodaje Lopeza Aguilara, aby uzavřel diskuzi. Takže čtyři řečníci a pak ještě další dva. A

Samozřejmě, že tady hovoříme o nesmírně důležitých postupech. Jde o to rozhodovat, kdo smí vstoupit do EU. Zároveň, pane předsedo, stále ještě podrobujeme karanténě ty, kteří cestují letadlem z Aten do Bruselu. Tam se na letišti v Bruselu um, ilegálně kontrolují pasy, což nemá mít místo. Já už jsem se obrátil na komisi o vysvětlení, zatím nemám žádnou odpověď a před několika dny jsem byl této kontrole podroben opět. Pokud tedy bychom rádi podrobili kontrole ti, ty, kteří vstupují do EU z třetích zemí, tak to je v pořádku. Ale podpora nelegálních hraničních kontrol, které si zavádí Belgie, Rakousko a tak dále, není akceptovatelná, pan Ezerič. Děkuji, pane. Já nerad porušuji takovou tu idylku, kdy si každý vzájemně blahopřeje a nyní vám to zkazím. Ale přesto víza, to je v rámci odpovědnosti členských států, nikoli nějaké super mocné supermocnosti či superstátu. I zde máme příklad, že se příliš mnoho pravomocí stahuje do centrály a poškozuje se tím národní státy. V Řecku musí přece být jiná pravidla než ve Francii či v Německu, což je krásné, nech to tak zůstane a já vám všem přeji hodně zdaru, všem, kteří odcházíte. Vím, že jste tomu hodně energie věnovali, bohužel je to energie věnovaná na nesprávném místě, jeden z nejhorších nápadů, který jsem zde zažil. What shall we do? We live only once. Takže Dobrá, odcházíte pouze jedenkrát, tak co my s tím naděláme? Tomášič, eh, ano, děkuji, pane předsedo. Tady hovoříme o nových ustanoveních, která by měla zároveň působit jako páka eh, pro ty státy, které budou přijímat navrácené eh, neúspěšné žadatele. Já se domnívám, že se jedná o dobrý stimul, protože tím budeme schopni s určitými státy lépe spolupracovat. A konečně komise vzala v potaz eh, tu skutečnost, že vízová politika může být využita, co by politika ve vízové oblasti jako takové. Je to sice malý krůček, ale já doufám, že naši následníci a i nová Evropská komise nově přizpůsobí um, vízovou politiku a migrační politiku uh, eh, reálím. Děkuji. Předseda. Milí kolegové, já se nyní obracím na pana komisaře Kaněteho aby k nám promluvil. Vyslechněme si ho. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za tuto důležitou rozpravu. Nové nařízení zmodernizuje společnou vízovou politiku, aby se zachovala bezpečnost a zároveň usnadnilo cestování. Také zajistí rovné zacházení žadat, eh, s žadateli, podpoří turistický ruch a zajistí také rovné zacházení mezi žadateli o víza a tímto způsobem přispěje k ekonomice a růstu v Unii a také umožní kulturní výměny. Ale kromě toho ta nová pravidla posílí naši schopnost zaznamenat hrozby, vytvoříme posílený rámec pro spolupráci i s neevropskými zeměmi, co se týče návratu a readmice nelegálních migrantů a doufám, že podpoříte kompromisy dosažených v tomto legislativním textu. A mohu vás ujasnit, že z naší strany za komisi budeme hrát důležitou roli v implementaci tohoto nového legislativního textu. Děkuji, pane komisaři, a na závěr kolega López Aguilar konstruktivním způsobem budu pokračovat. Ostatně ten tu zazněl i v průběhu debaty. Apeluji na pozitivní hlas. Uvědomuji si, že tento nástroj, tento nový evropský zákon, um, bude vstřícný těm 70, 80, 90 milionům cestujících, kteří každoročně přicházejí do Evropy z nějakých 105 zemí světa. Ale samozřejmě práce Evropského parlamentu nikdy nekončí. Ano, samozřejmě jsou tu ještě nedořešené věci. Mezi nimi je také umět reagovat na humanitární naléhavou situaci, situaci lidí, kteří prchají před eh, válkou a podobně. Takže i toto se musí objasnit, aby se nezneužívaly případy, Eh, pro nějaké pašování s lidskými bytostmi a podobně. Tady ano, komise musí zareagovat také na tu potřebu hlasování mm, mm, větši, kvalifikovanou většinou. V příštím legislativním období tak apeluji na komisi, aby zareagovala a našla nějaký legální způsob, jak dostat na území Evropy ty zoufalé lidi, kteří prchají před persekucí, protože zatím neexistuje žádný legální způsob, aniž by přišli o život v těch krkolomných cestách. Já děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem kolegům za velice konstruktivní um, návrhy. Děkuji. Colleagues, thank you for coming all in this great... Děkuji, že jste přišli tak hojném počtu, abyste mě uh, slyšeli, jak se loučím, protože i pro mě je toto moje závěrečné Eh, vystoupení a loučím se s vámi. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, eh, že vás vidím, že budete předsedat tomuto hlasování. Není to konečné hlasování, ale ještě tady bude zítra jedno hlasování. Nebojte se, Rozhodně si nenechám ujít. Chyběl jsem jenom jednou ohledně eh, uhlasování, ale chtěl bych eh, se ještě obrátit na pana Kaněteho jako zástupce komise. Před několika měsíci upozornil tento parlament komisi, která je strážkyně smluv, na potenciální konflikt eh, zájmů Eh, v případě českého premiéra. A komisař Ettinger eh, byl na výboru pro rozpočtovou kontrolu a tehdy nám řekl, že tady eh, jsou určité věci, které by napovídaly určitému konfliktu zájmu, ale že je potřeba to dále analyzovat. Musíme dnes konstatovat, že české policejní orgány osobně označili premiéra Babiše eh, za eh, pachatele této trestné činnosti, je potřeba říci, že komise nemůže neustále odkládat eh, tuto svoji vyšetřovací práci, kterou my jsme po ní požadovali, protože komise má dbát na dodržování zákonu. Takže pokud nepřestává no, protievropská nálada v různých zemích, tak je potřeba s tím něco udělat a je potřeba odstranit jakékoliv podezření a vidíme, že tomu tak dnes není. Děkuji, pane Lamberte. Ráda jsem si vás eh, vyslechla a doufám, že se ještě někdy potkáme. Pan Vioty. On écoute monsieur Viotti, mes chers collègues. Posloucháme pana Viotyho. Já vystupuji, protože si myslím, že je neuvěřitelné, že tomto sále. Ignorujeme, co se děje v Libii, kde probíhá konflikt, ale eh, že je tady několik set eh, uprchlíků, kteří byli, kterým byl odmítnut vstup do Evropy a kteří jsou podecháni v táborech eh, s malou šancí na přežití. Co dělají členské státy proto, aby umožnili práci nevládním organizacím? a aby osvobodili tyto děti, ženy a staré lidi, kteří tady žijí v podstatě ve válečných podmínkách. Merci, Děkuji vám, pane Vioty. Vážení kolegové, pan Freund. Merci, madame. Uh, I need one minute. Já potřebuju pouze minutku. Nebudete litovat a pro tlumočníky to bude výzva. Já jsem si to vyhledal, ale nenašel jsem ten odstavec pro poslední e, řeč, kdy totiž se najde ten smeták a e, ta lopatka, někdy to bude e, slepé vymetání, někdy se to rýmuje a ono možná to budou i e, ti, kteří nám uklízejí, kteří nás obsluhují u baru, ti, kteří nám vytisknou hlasovací listinu a krásně se to rýmuje s tím smyslem. A pak máme šoféra, který nám obváží ty důležité i nedůležité a my je pohání nebráníme. Pak jsou ti, kteří nám kontrolují identifikatory a nikdy jim neschází um, slušné vychování. A pak konečně i tlumočníci, ti přetlumočí i to, co milujeme, i to, co nenávidíme, rýmy se jim nedaří a já už skončím a určitě to půjde i nadále. Děkuji, pane Freunde. Nevím, jestli jsem stihla porozumět všem vašim rýmům, ale eh, rozhodně se mi to moc líbilo. A teď přejdeme k hlasování nejprve. Paní Miranda? K jednacímu řádu? Prosím. Paní předsedkyně, teď, když končí legislativní období, Chtěla bych zmínit článek 6 eh, jednacího řádu sněmovny, protože nás znepokuje situace dvou bývalých eh, poslanců za ALDE. Oni jsou již více než 500 dní ve vězení. Je to Raul Romeva i Roeda a Jurion Junqueras tento je špicen kandidát na Evropskou komisi za Evropskou alianci. Děkuji. Et enfin, monsieur Kouloglou, et je vous remercie. Pan Kouloglou, a byla bych ráda, kdybyste byl hodně stručný. Děkuji, paní předsedkyně. Já se na vás obracím o pomoc a i na ostatní kolegy. Já jsem byl členem oficiální delegace a bylo to dvakrát, když jsem odjel do USA ale e, víza mi bylo odepřeno. Nevstoupil jsem do této země. Ještě moment. A já přece s terorismem nemám nic co dělat. Spíš jde o to, že jsem filmář a novinář. Vím, že vy jste Trumpovi příznivci. Nestarejte se ale předsedající říká, už musíte končit. Já jsem napsal předsedovi Tajánimu a nedostal jsem odpověď. Proto se obracím s prozbou o pomoc na všechny demokraticky zvolené kolegy, kromě vás, kromě eh, extrémní pravice. Předsedkyně přerušuje. A teď přejdeme k hlasování. Nejprve zpráva pana Sajera. Je to jedno jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A tím pádem bylo schváleno první čtení parlamentu. Druhá zpráva pana Sajera. Bude to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 586, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 587, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. První čtení tím končí. A teď třetí zpráva pana Sára. Jedno jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování přijato, tím končí první čtení parlamentu a jsme u zprávy pana Artuji. Ho, pan Artuji, pokud víme, eh, chtěl ještě vystoupit na úvod. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, toto je moje poslední vystoupení. Ano, je to pravda, moje poslední vystoupení na plenárním zasedání. Tato zpráva, kterou teď předkládám k vašemu hlasování, je nařízení, které Eh, předpokládá vytvoření eh, urgentního řešení v případě vystoupení Spojeného, státu, Spojeného království z Unie bez dohody. Musíme vědomit, že náš rozpočet je velmi skromný, představuje to přibližně 1% HDP a víme také, že tento rozpočet je z větší části složen příspěvků členských států a před mým odchodem z parlamentu bych se s vámi chtěl podělit o svůj ideál, o svůj strach a o moje přesvědčení. Můj ideál je to, že eh, bychom měli rozpočet jako světová velmoc. Můj strach je to, že členské státy eh, nejsou ochotny navýšit své příspěvky a potom moje přesvědčení je to, že navýšení rozpočtu Evropské unie by mělo odpovídat také eh, snížením, eh, snížení rozpočtu členských států, tedy jde o přední části národních rozpočtů do centra. A já bych byl rád, kdyby příští parlament se dohodl na tom, jaké veřejné výdaje souvisejí s globalizací, s tím mezinárodním působením a jaké výdaje eh, jsou lépe vynakládány eh, v rámci národních států. Vážení kolegové, děkuji vám za vaše, za vaše spolupráce, za vaše odhodlání a chtěl bych eh, zejména poděkovat všem těm, kteří byli členy výboru pro rozpočet. Pokud náš boj eh, bude pokračovat každým dnem, tak eh, to bude stejný boj jako na začátku a tento sen zůstane nedotčený. A já doufám, že se bude dále posilovat. Dovolte mi k vám vyjádřil svou vděčnost a popřál vám všechno nejlepší, ať vě, že Evropa a žijou členské státy. Teď budeme hlasovat o zprávě pana Artuiho. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Zpráva ELR, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Zpráva paní Hybner, opět jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní námitka podle článku 105, odstavce 3 jednacího řádu, zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů, kde usnesení jako celek, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. Můžeme to ověřit. Nerozčilujte se, ověříme to, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o zprávě paní Mecola. Jde eh, odmítnutí návrhu komise, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto a teď můžeme přejít k Eh, pozměňovací návrh 512, je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato a teď 513, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato a tím pádem eh, tím končí první čtení parlamentu. A teď můžeme přejít ke zprávě López Aguilar. A jsem eh, to pochopila správně, tak si přejete ještě vystoupit. Paní předsedkyně, milí kolegové, pouze minutku. Jedná se totiž o konečné hlasování o významné evropské legislativě. To je služba um, spravedlnosti, bezpečnosti a je zvykem, že se vše vyřeší poděkováním za dobrou spolupráci, konstruktivní spolupráci po celá dlouhá léta. Ono to totiž trvalo nějaký ten pátek, konkrétně čtyři roky. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji výboru Libe, který pod předsednictvím milého kolegy Kloda Moráse vše prodlačil. Ale Uvědomme si, že se jedná rovněž o poslední plenární zasedání v rámci tohoto volebního období a já chci veřejně prohlásit, jak výborný pocit to byl sloužit evropským občanům v této sněmovně. Jedná se o jedinou demokraticky zvolenou instituci v rámci evropských institucí a já chci využít této příležitosti, abych všem popřál skutečně vše nejlepší. Srdečně všem přeji vše nejlepší a chci tady veřejně konstatovat, že mi bylo ctí s vámi spolupracovat posledních pět let. Děkuji vám, děkuji vám všem, kolegové. Je to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Je Končím hlasování. Zpráva byla přijatá. Tím končí první čtení parlamentu. Teď jsme u zprávy pana Serao Santose. Opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Pozměňovací návrh 82. Končím hlasování. Přijato a tím končí první čtení parlamentu. Teď zpráva pana Raděva. Jmenovité hlasování eh, pozměňovací 73. Končím hlasování. Přijato. A teď 74, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 75, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A tím končí první čtení eh, parlamentu. A teď eh, zpráva paní Reda. Tady je to 189D, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 190D, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 191, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto a teď jmenovité hlasování o návrhu komise. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Tím končí první čtení parlamentu. A teď eh, zpráva Virkunen Marinesku Telička. Pozdělací návrh 108, kde pro, proti, kdo se zdržel. Není to úplně jasné, ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, návrh komise, obnovité hlasování. Končím hlasování. Tato zpráva byla přijata a tím končí první čtení. A poslední je zpráva pana Daltona. Nejprve je to mnoho pozměňovacích návrhů od příslušného výboru. Am blok, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď 19, kde pro, Proti? Drželi se. Přijato. Jmenovité hlasování 31. Kdo je pro? Pardon, eh, můžete hlasovat. Chcete ještě ověřit 19? Tak můžeme ověřit i 19. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování 31. Končím hlasování. Přijato. Mluvité hlasování 35. Končím hlasování. Přijato. 37. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Jmenovité hlasování 57. Končím hlasování. Přijato. 59, kde pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. 59, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 60, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Jmenovité hlasování 63. Končím hlasování. Přijato. 63. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 82. Kde pro? Hmm, končím hlasování. Přijato. 87. Kde pro? Proti. Zdrželi se Ověříme to. A hlasujeme o 87. Končím hlasování. Přijato. 89 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 90 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 105 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 112 kde pro? proti, zdrželi se, přijato 114, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 115, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 119, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 120, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 124, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 125, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 126, kde pro, proti, drželi se. Přijato 27 jde pro, proti, drželi se. Přijato 34 jde pro, proti, drželi se. Přijato 145 jde pro, proti, drželi se. Přijato 148 jde pro, proti, drželi se. Přijato. A teď jmenovité hlasování 163. Končím hlasování. Zamítnuto. 52, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 66, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Můžeme ověřit hlasování u 66. Jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A teď 160 eh, jmenovité hlasování. Teď se hlasuje o 160. A to jmenovitě pořád ještě můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 157. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 164. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 81, kde pro? Proti? Drželi se. To ověříme. Můžete hlasovat o 81. Končím hlasování. Přijato. A teď 83D, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát pět. Kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. 85. Končím hlasování. Přijato. Prosím, zvedejte pořádně ruce. A teď 86D. Eh, Kde pro? Proti. Drželi se. Omlouvám se, ale už někdo pořádně nezvedá eh, ruku, takže to věříme elektronicky. 86D můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď tedy můžeme přejít k 88. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 165. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, takže 141, kde pro, proti, drželi se, přijato. Jmenovité hlasování u 161. Končím hlasování. To znamená zamítnuto. A teď 162. Můžete hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A teď jmenovitě 158. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 16. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 156, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 18D, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. 18D. Přijato. 159 jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, takže 34, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď jmenovité hlasování o návrhu komise. Můžete hlasovat. Končím hlasování, nevytahujte ještě hlasovací kartičky, je to přijato a tím končí první čtení parlamentu a tím končí i